Zahájíme hlasování. Podle pořadu jednání budeme hlasovat zjednodušeným postupem o zprávě pana Karima o o údajích a značkách určitě šarží, které potravina patří. Budeme hlasovat jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Engrinete. Ek- Přijata budeme hlasovat o zprávě pana Karima. Zbližování právní předpisů členských států týkající se jednotek měření. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Následuje zpráva Karim. Přípustná hladina akustického tlaku a výfukový systém motorových vozidel. Zahajuji jmenovité hlasování. Končím hlasování. Přijato. Následuje zpráva opět pana Karima. Úzko, rozchodné kolové zemědělské lesnické traktory. Zahajuji jmenovité hlasování. Končím hlasování. Přijato. Následuje zpráva pana Karima o Jaký je eh, problém? Nefunguje vám hlasovací zařízení. Dobře. 463, ano. Zpráva pana Karima. Následuje ovladače kolový změlecký traktorů. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Zpráva pana Karima následuje. O brzdových zařízeních kolových zemědělských vlastnických traktorů zahajuji hlasování. Končím hlasování. Následuje zpráva pana Karima. Opět místo řidiče a dveře a okna kolových zemědělských traktorů. Mm, zahajuji jmenovité hlasování. Končím hlasování. Přijato. Zpráva pana Karima. Zadní ochranné konstrukce chrání si při převrácení úzkoroschodných kolových zemědělských lesnických traktorů. Zahajuji hlasování. Je to jmenovité hlasování. Končím hlasování. Přijato. Následuje zpráva pana Karima. Spotřební daň z tabákových výrobků. Zahajuji jmenovité hlasování. Končím hlasování. Přijato. Následuje zpráva pana Karima o nominálních hodnotách a technické specifikaci euromincí určených pro peněžní oběh. Zahajuji jmenovité hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování a blahopřeji panu Karimovi. Έκθεση Manders. Následuje zpráva pana Manderse. Názvy textilí a související označování textilních výrobků etiketami. Spravodaj si přeslov voorzitter we hebben een eh, joint statement. Máme eh, dohodnuto společné prohlášení s radou, ale eh, paní ministrině Georgi zde byla včera večer, ale nemohla se zúčastnit, takže nyní bych chtěl to prohlášení přečíst. Společné prohlášení Evropského parlamentu a rady. Evropský parlament a rada jsou si vědomi významu správných informací pro spotřebitele, zejména jestliže se jedná o produkty s označením původu. Musí být chráněny proti podvodným označením, které neodpovídají eh, informacím. Elektronické označování nebo FID, to znamená mm, ovládání na dálku eh, by mohlo takové informace poskytnout a mohlo by to být rychleji přizpůsobeno technologickému vývoji. Vyzýváme Radu, parlament a komisi, aby eh, byli aktivní podle článku 24 eh, s tím, že by se mělo zahájet nové označování především textilních výrobků pro ministrině, ministrině s tím souhlasí, takže začneme nyní pozměňovacím návrhem 35. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Tím máme blok 2 vlastně zpracovaný a návrh byl v tomto plénu přijat. Děkuji vám mnohokrát, pane Mandasi. Nyní se dostáváme k zprávě Moreira, to je pozměňovací návrh 14, kdo je pro, kdo je proti. Ústní pozměňovací návrh ke 14. Pane Moreiro, máte slovo, ústní změna. Děkuji, pane předsedo. Já mám ústní pozměňovací návrh ke svému vlastnímu písemnému pozměňovacímu návrhu e, číslo 14, e, kde je psáno, že Eh, jsou countries, tedy státy, a já bych navrhoval, aby místo toho tam byly countries and territories, tedy eh, státy a území. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je eh, to, aby se toto znění přizpůsobilo nebo bylo stejné jako v nadpisu vlastního nařízení. V, naříze, v nadpisu je uvedeno, Eh, mimořádná obchodní opatření pro státy a území účastnící se procesu eh, stabilizace a přidružení eh, zavedeného EU či s tímto procesem zpěté. Takže bez této opravy by vlastně tam byl rozpor mezi nadpisem nařízení a jeho obsahem. Proto vás žádám o podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Proforiký tropologie. Any objections? Je někdo proti tomuto, proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Je zapotřebí vstát, pokud jste proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu. 40, I'm sorry. Uh, we vote on, uh, amendment... Teď hlasujeme o pozměňovacím návrhu 14, včetně ústního pozměňovacího návrhu. Kdo je pro, proti? Zdrželi se? Eh, návrh byl přijat. Budeme kontrolovat tedy čtrnáctku. Končím hlasování. Je přijat. Uh, tropologie 15. 15. Následuje pozměňovací návrh číslo 15. Kdo pro? Proti? zdrželi se přijat. 16. Pro, proti, zdrželi se přijat. 17. Pro, proti, zdrželi se přijat. 18. Pro, proti, zdrželi se přijat. Budeme kontrolovat 18. Já jsem říkal, že je přijat. Vyzkoušíme to. Zahajuji hlasování. Pérez Soforias. Končím hlasování. A je přijat. Od nynějška, protože někteří potřebují pomoc, tak budeme mít tedy pomocník. Každý, kdo bude volat po kontrole hlasování, musí povstat. A, a pokud eh, se pak eh, zjistí, že skutečně to bylo odsouhlaseno, tak eh, onem poslanec bude muset postat a říci řecky enkrinete, což znamená přijato. Enkrinete, je projedre. Následuje další pozměňovací návrh pro, proti, zdrželi se zamítnuty tyto pozměňovací návrhy 7, 10. 19 je pro. Proti zdrželi se, přijato. 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. 26. Ne, omlouvám se, je stažen 22. Pro, proti, Není to jisté, ověříme elektronicky pozměňovací návrh 22. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 12 pro. Proti. Zdrželi se přijat. 13 ve dvou částech. Nejdříve o první části. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. Hlasujeme o takto pozměněném návrhu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pane Moreiro, vy jste žádal o slovo. Prosím. Ano, pane předsedo. Já jsem, já mám, jsem byl pověřen, abych požádal o odložení eh, usnesení. Má k tomu něco komise? Chce k tomu něco říci? Eh, komise vítá tento návrh tak to bude více času pro prostudování pozměňovacích eh, návrhů a eh, Evropský parlament i rada budou mít také tedy více času dříve, než se přistoupí k prvnímu čtení. Dobrá, takže to je spra- návrh z, eh, z pravodaje, aby se to, to vrátilo do výboru. Návrh byl přijat. Návrh se tedy vrací do výboru. A nyní budeme hlasovat o zprávě pana Hekmarka o prvním programu politiky rádiového spektra. První blok pozměňovacích návrhů eh, výboru, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Dále pozměňovací návrh 20 ve dvou částech, jmenovitě první část, hlasujeme teď o první části. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Druhá část návrh hlasujeme teď. O druhé části končím hlasování. Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 69 ve dvou částech. Hlasujeme o první části teď. Končím hlasování. Eh, hlasujeme o druhé části. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 90, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. 60, kde je pro, proti, zdrželi se, přijat. 92, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh přijat. 89, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. E, celkově po změnách, kde pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Usnesení jmenovitě hlasujeme teď. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Blahopřeji zpravodaji. Přejdeme k dalšímu hlasování, to je zpráva pana Kaziniho o, o změně jednacího řádu z důvodu zavedení společného rejstříku transparentnosti. Kolegové, zpráva pana Kasinyho o interinstitucionální dohodě a společném rejstříku transparentnosti Evropského parlamentu a komisi je významným krokem vpřed při e, úpravě vztahu se e, společnosti nebo subjekty e, s, s vnějšími zájmy. Chci zdůraznit, že nadále pokračuje činnost pracovní skupiny o etickém kodexu. A to nespochybňuje dohodu, která byla dosažena s komisí ohledně zprávy pana Cassiniho jsou e, doplňkem nových aspektů a zdůrazňují e, zdůrazňují možnosti toho, jak mohou jak mohou cizí, nebo tedy vnější subjekty vstupovat e, nebo mít přístup do Evropského parlamentu, pokud to jsou subjekty e, zájmových skupin. jsou návrhy 1 až 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací Návrh dál nejsou. Kdo je pro tuto zprávu proti? Zdrželi se. Přijata. Následuje další zpráva pana Kasinyho o interinstitucionální dohodě o společném rejstříku transparentnosti. Pozměňovací návrh 2. Pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Ostavec 7 ve d- anglicky. Kdo je pro? První část. Proti. Zdrželi se. Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací na uh, eh, ostavec 7. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnout. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zkontrolujeme to elektronicky. Kontrolujeme pozměňovací návrh číslo 3. Zahajuji hlasování. Pera Soforias. Končím hlasování. Zamítnout, OK. Uh, that's fine. So that's Encrinete then. Tak v tom případě je to Encrinete. Original text of paragraph Původní text ostavce 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Φως hyper? Kata, a εγκρίνεται. engrinete, Konečné hlasování. Eh, přijato a já blahopřeji panu Kasinimu. Podle pořadu jednání budeme hlasovat o zprávě FOX, zpráva řízení finančních institucí, Postupně asi návrh 9, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnout. Pozměňovací návrh 8. Kdo pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Závěrečné hlasování pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. A blahopřeji panu Foxovi. Následuje, následují čtyři návrhy usnesení o dohodě o volném obchodu mezi EU a Indií. To je první dohoda. Pozměňovací návrh 7, jmenovité hlasování, zahají hlasování. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 8, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Pozměňovací návrh 14 ve dvou částech, nejdříve o první části jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuta. Hlasujeme o druhé části. Končím hlasování. Zamítnuta. Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? proti, zdrželi se. Zamítnut. Pozměňovací eh, návrh eh, číslo 2, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Pozměňovací návrh 9, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 10. Jmenovité hlasování nejdříve o první části. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. O druhé části hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuté. Pozměňovací návrh 3. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Pozměňovací návrh 11. Po jednotlivých částech jmenovité hlasování. Hlasujeme o první části. Končím hlasování. Přijata. Hlasujeme o druhé části. Končím hlasování. Zamítnuta. Pozměňovací návrh 12, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat? Po je tu jedna osoba, to je vy, pane Vilande, ano, pane místopředsedo, prosím. I said Engrinete. Okay. Now, any one of you, this is not an important issue. You want to change your vote and put a plus on it so that... Pokud chcete ještě dohlasovat pro, abych vyhrál, prosím. Kontrolujeme pozměňovací návrh číslo 4. Elektronicky. Pera Čuvorias. Končím hlasování. I want you to stand up. and green it, Mr. Πρόεδρε. Thank you. Τροπολογία 13 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Jmenovité hlasování hlas, hlasujeme nyní. Končím hlasování o 13. Přijat. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Jmenovité hlasování bude následovat eh, při závěrečném hlasování. Zahajuji tedy závěrečné hlasování o této zprávě. Končím hlasování. Eh, přijato. Blahopřeji eh, zpravodaj. Následují čtyři návrhy usnesení o obchodních vztazích mezi EU a Japonskem. Pozměňovací návrh číslo jedna. Ne. Pane Volese, máte slovo. Děkuji, pane Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. V tomto pozměňovacím návrhu EPP e žádá o odstranění termínu strongly, the most strongly v odstavci číslo 2. Já e, doufám, že na to přistoupíte. Děkuji. Jsou námitky proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Není tomu tak takže budeme hlasovat o odstavci 2 po tomto ústním pozměňovacím návrhu, kde je pro, proti, drželi se, návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 1, první část, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Druhá část, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Závěrečné hlasování, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Ehm, nyní budeme hlasovat o zprávě pana Arsenise o přípravě lesů na změnu eh, klimatu v Evropské unii. Odstavec 22 hlasujeme, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Eh, odstavec 25, budeme hlasovat o dvou částech. První část, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Druhá část, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. A nyní budeme, eh, zkontrolujeme druhou část, hlasujeme o druhé části teď. Eh, končím hlasování. Návrh byl přijat odstavec 36, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Druhá část, kdo je pro, pane Arsenisi, máte slovo. Eh, ano, Děkuji vám, pane předsedo. On construction je třeba uvažovat eh, o budování eh, na místech, kde došlo eh, k vypálení lesů za právě tímto účelem. To, co je zde v odstavci 36 druhé části a v odstavci 37, je eh, snaha zajistit legalitu a bojovat proti odlesňování Evropy. Proto žádám o jmenovité hlasování právě o druhé části 36 a odstavce 37. Ε, οπότε σε ονομαστική κλίση θα βάλουμε Předseda, takže budeme hlasovat jmenovitě o druhé části odstavce 36 a o odstavci 37. Takže jmenovité hlasování o druhé části odstavce 36 hlasujeme teď. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Paragrafus 37. Uh, eh, odstavec 37 jmenovité hlasování. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Návrh byl přijat. A nyní odstavec 59, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. Pozměňovací odstavec 71. část, kdo je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. 71. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. 72 čtyři části. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijata. Zkontrolujeme to. Zkontrolujeme druhou část, hlasujeme jmenovitě teď. Končím hlasování. Takže druhá část byla zamítnutá. Třetí část, kdo je pro? Pro, pro, proti? Budeme hlasovat jmenovitě o třetí části. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Čtvrtá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. Uh, bod preambule H. Uh, První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijata. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. Ještě zkontrolujeme, hlasujeme o druhé části tohoto odstavce. Končím hlasování. Návrh byl přijat. A nyní třetí část, kdo je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Na závěrečné hlasování, kdo je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat, gratuluji zpravodaji. A nyní hlasujeme o zprávě pana Albertiny. Je to výroční zpráva Rady pro Evropský parlament o hlavních hlediscích strategických rozhodnutí společné zahraniční eh, návrh 25, kde pro, proti, zamítnuto. První pozměňovací návrh, kde pro, proti, přijato. Návrh číslo 19, kde pro, proti, z, eh, přijato. Návrh 2, Pan Chichester žádá o slovo, prosím. Pane předsedo, je to ortodoxní eh, postup, jak eh, žádat eh, o zkontrolování. Možná, že bych vás mohl skromně požádat, abyste nehlasoval tak rychle, abychom, ehm, abychom mohli hlasovat lépe, protože když vy hlasujete rychleji, dochází k dalšímu spoždění. Děkuji vám, pane Čičestre. Z tohoto projevu chápu to, že schvalujete moje neortodoxní přístupy k věci. Dobrá. Dio. Hyper. Pozměňovací návrh 2, kde je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. 20, kde je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 21 pro, proti, zdrželi se, přijat. 26 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 27 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 15 pro, proti, zdrželi se, přijat. 3 pro, proti, zdržel se, a nyní si to zkontrolujeme jmenovitě, co se týče pozměňovacího návrhu číslo 3. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Tento návrh byl zamítnut. Pan Albertini navrhuje ústní pozměňovací návrh, který se týká původního znění odstavce 33. Máte slovo, pane. Je zbytečné, aby se to citoval, protože je to uvedeno. A začíná to slovy welcomes a začíná to slovy manner, takže si to můžete sami přečíst eh, v textu. Υπάρχει καμία αντίρρηση σε τροπολογία? Je někdo proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Není tomu tak, takže hlasujeme o odstavce 33 s tímto ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. 28, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Odstavec, původní znění odstavce 38 ve dvou částech. První část, kde je pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. Druhá část, pro, jmenovitě. Hlasujeme nyní o druhé části. Končím hlasování. Hm, přijato. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 5. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Eh, ústní eh, pozměvací návrh eh, k pozměvacímu návrhu 7 pana Albertinyho, Takže k tomu té sedmičce ústní pozměvací návrh pozměvacího návrhu 7. Pan Albertiny má slovo, prosím. I v tomto případě. I v tomto případě už to máte v hlasovacím seznamu. Mohl bych dodat jen, že se jedná o téma týkající se protestu rozsudku nad manifestujícím v Bahrajnu a e, tedy kritiky tohoto e, chování. No, that's, uh, Ms. Albertini. Pane Albertini, to je ústní pozměňovací návrh pozměňovacím návrhu číslo 7 po odstavci 45 pan Albertini, já jsem se spletl, špatně jsem to přečetl. My jsme zde odstranili název Makedonie, abychom se nedotkli eh, citlivých eh, témat pro některé, také myslím pro pana předsedajícího. Takže hovoříme o bývalé Jugoslávské republice eh, a ne tedy Makedonie. Jsou nějaké námitky proti tomuto pozměvací návrhu? Vypadá to, že ne, takže je to e, ústní e, pozměvací návrh. Kdo je pro? I kdo je pro? Ještě jednou. Yeah, it's 40. Yeah, it's over 40. Εντάξει, έχουμε 40 ano, takže celkem máme 40, kdo je pro, takže ústní pozměňovací návrh se zamítá a pokračujeme dále hlasováním o pozměňovacím návrhu 7 bez toho ústního pozměňovacího návrhu. Kdo je pro pozměňovací návrh číslo 7, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 22. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 8, kdo je pro, proti, zdržel se. Přeskoumáme to, čili zahajujeme hlasování k osmičce. Konec hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Proti? EPP, prosím, jasněji ukažte pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdržení? Přijato. Pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Dvanáctka, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Sedmnáctka, kdo je pro? Proti? Zdržení? Přijato. Nyní třináctka. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Osmnáctka, kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. E, eh, 23 a 24 tím odpadají. E, eh, Poznamenací návrh 14, kdo je pro, proti, eh, zdržel se, přijato. Já navazuji na to, co řekl už pan Chichester. Eh, poté, co vy řeknete, že něco přijato, teprve se od tlumočníku dozvídáme, eh, že je to hlasování pro nebo proti. Mohli byste prosím zpomalit? Musím eh, říci na toto, že schopnost mluvit řecky je vyžadována od poslanců. Now listen. Poslouchněte, já mohu hlasovat velice eh, pomalu. Já se omlouvám, pane Albertini, eh, jak víte, všichni tlumočníci před sebou mají hlasovací seznam, pokud nemají, měli by. Nezáleží na tom, jak rychle nebo pomalu eh, předseda oznamuje čísla, tlumočníci mají před sebou seznam. Každopádně zpomalím, pokud to situaci bude možno zlepšit. Τροπολογία 14. Pozměňovací návrh 14. Pane Dede? Promiňte, pane předsedo. Vy mluvíte také velice eh, dobře anglicky. Proč tedy eh, trváte na této šarádě? Tropologie 14. Návrh 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Ostavec 85 po jednotlivých částech. První část, kdo je pro? Proti? Pane Albertini, máte slovo. Já se omlouvám, nechtěl bych se plést, ale nepřipadá mi, že bychom byli hlasovali o ústním pozměňovacím návrhu eh, k 68. Eh, pokud jsem se nespetl, tak jsme ten ústní pozměňovací návrh, který jsem citoval ohledně odsouzení chovení, chování bahrajnské eh, vlády, měli bychom o něm tedy hlasovat. Uh... Odpověď je, pane Albertini, že jsme přijali 13 a 18 tedy ten, ústní, tedy ten původní text, o kterém jste měl ústní pozměňovací návrh, odpadá. Následuje odstavec 85 po třech částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijata. Druhá část pro, je to jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Třetí část. Jmenovité hlasování, zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. Následuje závěrečné hlasování. Kdo je pro? Prosím, máte slovo? Um, ano, pane předsedo, já bych eh, chtěl podpořit pana Albertiniho. Já si myslím, že můžeme hlasovat o jeho ústním pozměňovacím návrhu jako doplněk k tomu, eh, jak to bylo odhlasováno, protože eh, bylo by pozitivní, aby tento parlament odsoudil, co se děje v Bahrajnu, především tresty smrti. Mr. you have the floor. Pan Svoboda má slovo. Já to chci také podpořit. Myslím, že to musí být chyba buď v našem hlasovacím seznamu nebo jinde. Ale byla tu taková jednota v podpoře tohoto ústního pozměňovacího návrhu, že by bylo divné, kdybychom je nezačlenili. A myslím, že shodneme na tom, že toto hlasování pozměňovacího návrhu ohledně pana Goebbelsa Albertiny by mohlo být jako zvláštní odstavec, tedy zařazeno. Předseda, dobře. Mm, ano, myslím, že se to udělat dá. Budeme tedy hlasovat o ústním pozměňovacím návrhu pana Albertiniho jako dodatek, eh, dodatek 68. změněného poslední pozměňovací návrhy, kde je pro. Někdo je proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu nejdříve? Nikdo není proti, takže kdo je pro? Proti zdrželi se přijat. Přejdeme ke konečnému hlasování této zprávy, kdo je pro, proti, zdrželi se eh, přijata a já blahopřeji panu Albertinimu. Následuje zpráva Gualtieri rozvoj společné bezpečnostně obrané politiky po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Pozměňovací návrh 22 pro, proti, zdrželi se. Zamítnout. jedna, pro, proti, zdrželi se Zamítnut. 11 pro, proti, zdrželi se Zamítnut. 13, 20, 27, 29, kde pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 19, Kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 23 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 24 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 25 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 2 pro, proti, zdrželi se přijat, 14 pro, proti, zdrželi se přijat, 3 pro, proti, drželi se přija- zamítnut. 4 pro, a to bude jmenovité hlasování. Abychom mm, ne, začneme trojkou pro, proti, zdrželi se zamítnout. Čtyři pro, tady jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Pět. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Pérez Uvorias. Končím hlasování. Zamítnout. 26 pro, proti, zdrželi se. Zamítnout. 6. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Sedm jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Ano, je to tak. Osm jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 16. Pro. Proti. Zdrželi se přijat. 15, 21, 28 a 30 pro, proti, zdrželi se, přijaty. 9 pro, proti, zdrželi se, zamítnout následuje. So we won't do the text now. No, okay. Ah, because we got the amendment, correct. 17. Eh, Návrh 17, kdo je pro, proti, zamítnuto. 12, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. Des 18 bylo staženo. Před... A my máme ústní pozměňovací návrh, který se týká odstavce 87. Je to návrh pana Gualtieriho. Eh, pane eh, Líšku, máte eh, slovo zgłaszałem się z poprawką ustną, przepraszamy za ten tryb, ale... Já jsem požádal o slovo, e, protože mám pozměňovací, ústní pozměňovací návrh a došlo k tragickým událostem v Libii a my bychom tam chtěli doplnit pár slov e, po deployment on the ground bychom chtěli požádat o podporu návrhu a doplnění v, e, Eh, vyzývá k humanitární podpoře v Misurátě a eh, vyjadřuje svoje znepokojení z důvodu rostoucího počtu obětí eh, v Pane Lišku, přerušuje předseda. Ústní pozměňovací návrh padl, protože jsme přijali již návrh odstavci 71, takže o tom hlasovat nebudeme. Ten odstavec se změnil na základě přijetí pozměňovacích návrhů. Dobrá. Pan Gualtieri má ústní pozměňovací návrh, který se týká odstavce 87. Pane Gualtieri, máte slovo. Okay. amendments read as follows. Je to následující znění. Původní text uznává, že NATO představuje základ kolektivní obrany pro členské státy patřící k NATO. A nyní následuje a mm, přesahuje i členské státy. To je ten přídavek. Jsou k tomu nějaké námitky proti tomu? Zdá se, že tomu tak není, takže budeme hlasovat eh, v 87 pozměňovací návrh ústní. Kdo je pro, proti, zdržel se.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 Myslím, že jsme přeskočili odstavec 12, pozměňovací návrh 12, prosím, takže o tom bychom teď eh, hlasovali, kdo je pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. Teliký přijíne i per. Že závěrečné hlasování, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato, srdečně blahopřeji, pane Gortiri. Eh, vážené kolegyně, vážení kolegové, Prosím, pan Pane předsedo, děkuji. Já mám technickou k následující zprávě eh, eh, kolegy de eh, Urquiza. Já bych chtěl hovořit k jmenovitému hlasování 167 Eh, v pozměňovacímu návrhu 25 kolegové žádali jmenovité hlasování, protože to považovali za důležité a vy jste na to přistoupil, ale eh, eh, vy jste nepožádal parlament o schválení. My, se, jak si oceňujeme váš neortodoxní přístup, tak vás chci požádat o stejný přístup, protože já to považuji za důležité a chtěl bych, aby bylo jmenovitě hlasováno o každém pozměňovacím návrhu k této zprávě na stejném základě, s jakým jste vyhověl tam tomu kolegovi. Děkuji. Vážení kolegové, udělování jmenovitého hlasování spadá pod praxi a pravidla, která jsou v rukou předsedajícího. Pokaždé předsedající se může rozhodnout pro jmenovité hlasování, pokud si myslí, že to nebude narušovat zasedání, anebo může požádat v jiných případech eh, parlament, aby se vyjádřil. Není to eh, vždy striktně vymezeno, není tu žádný precedens, který by bylo stanovit. Za těchto okolností, pane Šulci, nemám výhrad k tomu, abych eh, v tomto konkrétním případě udělil tuto možnost, ale velice rád bych požádal poslance, aby nezneužívali této možnosti, protože pokud tak budete činit, předsedající pokaždé bude žádat e, i e, parlament, aby se vyjádřil jako celek a, a e, pokaždé to bude sporná otázka. Takže všechna tato hlasování budou chápána jako jmenovitá, je to tak. Máme tři jmenovitá hlasování nyní. Konec hlasování. Přijato. Eh, čtyři, čtyřka jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Eh, jednička jmenovité hlasování. Prosím, zahajuji. Konec hlasování. Přijato. Pětka jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Odstavec 20, jmenovité hlasování, zahajuji. Konec hlasování. Přijato. 26, jmenovité hlasování, zahajuji. Konec. Přijato. 31 ve dvou částech, jmenovité hlasování. První část zahajuji. Konec hlasování. Přijato. Druhá část zahají hlasování. Konec hlasování. Přijato. 32 ve dvou částech. Jmenovité hlasování. První část zahají hlasování. Konec hlasování. Přijato. Druhá část zahají hlasování. Konec hlasování. Přijato. Odstavec 38 ve dvou částech. První část zahají hlasování. Konec hlasování. Přijato. Druhá část zahají hlasování. Konec hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 2. Eh, zahají hlasování. Konec hlasování. Přijat. Závěrečné hlasování jmenovité. zahají hlasování. Konec hlasování. Přijat. Srdečně blahopřeji. A nyní eh, jsou zde eh, prohlášení. vysvětlení hlasování. Je,